Dalším bodem našeho pořadu jednání, eh, vážení kolegové, eh, je prohlášení komise a rady eh, ohledně údajného nuceného navracení uprchlíků při pobřeží Řecka u ostrova Farmakonisy, které vedlo ke smrti některých uprchlíků. Nejprve eh, dám slovo eh, panu Venizelosovi, který učiní prohlášení jménem Rady. Pane Venizelosi, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já zde zastupuji radu, zastupuji zde předsednictví v radě, ovšem zároveň jsem ministrem zahraničí Řecka. V obou těchto funkcích bych nejprve samozřejmě velice rád vyjádřil smutek naší vlády a celé naší společnosti nad ztrátou života v rámci tohoto tragického incidentu, ke kterému došlo nedaleko ostrova Farmakonisy minulý měsíc. Ano, došlo k mnoha podobným tragickým situacím v minulosti, například tragická událost, ke které došlo u ostrova Lampedusa nedávno. Viděli jsme k jakému tlaku došlo v této oblasti, dochází. Samozřejmě my se snažíme, zvyšujeme naše úsilí v této oblasti, naše aktivity. Ehm, Hovořili jsme o aktivitách naší pohraniční stráže. Vidíme zde obrovský tlak, který vidíme nejenom na Řecko, ale i na Bulharsko, na pohraniční oblasti celého středomorského pobřeží na jihu a východě této oblasti. Je to ohromná délka, kterou musíme chránit našich společných evropských hranic. Samozřejmě, že naše prostředky nejsou vždycky dostatečné a právě proto bohužel čelíme těmto incidentům, incidentům, které eh, jsou mají jiný charakter, než tomu bylo v minulosti v důsledku krize, v důsledku občanské války v Syrii, která má za následek ohromné množství uprchlíků, dochází k obrovskému tlaku v podstatě téměř každý den musíme čelit tomuto tlaku. Tato tragédie nedaleko ostrova Farmakonisy je typickým příkladem právě tohoto zrůstajícího násilí. Od roku 2012, od srpna, situace ve východním Egejském moři se zhoršila. Zhoršila se dramatickým způsobem. V roce 2008 například jsme eh, měli 15 tisíc takových incidentů, které toto číslo se snížilo spektakulárním způsobem. Eh, před eh, situací, která vypukla v Syrii v roce 2011-2012. Jsme viděli menší počet těchto incidentů, ovšem od srpna 2012 došlo k jasnému nárůstu těchto neštěstí. Naše pobřežní hlídky eh, musí hlídat opravdu obrovské pobřeží v této oblasti, asi 2,5 tisíce kilometrů pobřeží Egejského moře. To vidíme zde Eh, mnoho ostrovů, různých eh, výběžků skalnatých eh, v této oblasti došlo k mnoha operacím, kde došlo k záchraně 3120 osob, 29% z nich ovšem se chtělo dostat na naše území bez dokumentů a ilegálně v tomto konkrétním případě tato loď byla okamžitě e, zaznamenána, informovali jsme naše pobřežní hlídky, které se dostaly do této oblasti té, tohoto plavidla. Počasí bylo velice, velice nešťastné v tomto e, okamžiku a nakonec to vyústilo v toto obrovské drama. Mnoho e, lidí bohužel přišlo o život. Tento incident ještě zvýšil náš uvědomění si této problematiky pan Varirotis, který je ministrem pro námořní záležitosti zdůraznil v dopise, který eh, poslal ministrovi pro mm, Rady Evropy pro humanitární záležitosti, jakože i paní komisařce Malstrom eh, zdůraznil tam nezávislé eh, šetření, které probíhá. Chceme vyšetřit tento incident, chceme zjistit, k čemu došlo, chceme samozřejmě odhalit plnou pravdu a rád bych vás ujistil o tom, že neexistuje žádný důvod pro to, abychom nějakým způsobem omezovali hloubku a rozsah tohoto šetření právo zde musí mít navrh tento a incident by měl být katalyzátorem. Já zatím samozřejmě nevím, jak budou vypadat výsledky tohoto šetření, vím, ale že agentura Frontex má své vlastní informace o tomto incidentu. Naše pobřežní hlídky předložily veškeré informace, veškerá data, přesně tak, jak to bylo zaznamenáno v jejich uh, mechanismech pro, pro záznamy takových incidentů. Musíme z toho jistě vyvodit řádné důsledky. Hovořil jsem o tom již eh, o problematice, která se týká bulharská uprchlíku. Evropská unie prostě musí prokázat solidaritu. Spravedlivé, proporční, eh, rovnocenné sdílení břemene musíme aplikovat. My čelíme každodennímu tlaku v tomto ohledu a my musíme vytvořit určitý institucionální rámec, který jsem Eh, před chvíličkou nastínil. Toto je jednou z priorit našeho řeckého předsednictví a toto bude zároveň jednou z priorit italského předsednictví, které převezme kormidlo po nás. My chceme vytvořit eh, ještě integrovanější strategii pro řízení migračních toků. Dovolte, abych vám připomněl to, že Evropská rada diskutovala tuto problematiku rozsáhlým způsobem loni v říjnu i prosinci a v průběhu Eh, Rady pro spravedlnost a eh, právo před několika dny v Aténách 24. ledna právě probíhala i diskuze s paní komisařkou Malstromovou. Snažili jsme se nalézt řešení v této postokonské éře a my doufáme, že v červnu Evropská rada společně s Evropskou komisí budeme, bude schopná dokončit tento program pro řízení migračních toků. Jde o takovou, mm, takové programování v mezičase, my ovšem samozřejmě musíme reagovat na každodenní agonii lidí, na jejich utrpení, na organizovaný zločin, zneužívání chudých lidí, uprchlíků, těch, kteří hledají ochranu, těch, kteří se snaží uprchnout z šílených podmínek Syrii a i jiných zemích eh, Blízkého východu. Čili jménem Rady i jménem našeho předsednictví bych vás rád ujistil o tom, že naše šetření tohoto incidentu bude férové, bude úplné my jsme přistupujeme velice citlivě k této záležitosti, budeme spolupracovat s, eh, s eh, komisí a doufám, že to bude efektivní spolupráce. Děkujeme, vážený pane předsedo rady a nyní dáváme slovo za Evropskou komisi naší přítelkyni, kolegyni Cecily Malstrom. Ano, děkuji, pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře zahraničí. Také já bych samozřejmě na začátku chtěla vyjádřit svoji soustrast po tom strašném incidentu na eh, farmakonisi a vzhledem k té eh, ztrátě životů, které došlo vyjádřit soustrast rodinám těch mrtvých a také přeživším. Už nějakou dobu s řeckými orgány spolupracujeme, snažíme se jim pomoci vytvořit zcela funkční migrační politiku, která by byla v souladu s mezinárodními a evropskými normami. Už jsme eh, hodně pokročili, ale stále nám ještě zbývá mnoho práce a my tady nadále budeme podporovat Řecko v tom, aby eh, tuto zprávu, zprávu hranic, eh, politiku migrační a tak dále nadále zlepšovalo. Nedávno došlo k velice závažné, závažným obviněním a vzhledem k nucenému navracení úprchlíků a my tedy jsme v kontaktu s příslušnými orgány, řešíme tato obvinění a skutečně sledujeme tuto situaci přímo v, na místě i prostřednictvím Frontexu. Konkrétně u tohoto incidentu, podle těch informací, které máme k dispozici, tak se zdá, že tam skutečně došlo k záchrané, eh, záchrané eh, operaci nikoli, že by šlo o mm, operaci celní, která byla zaměřená na kontrolu hranic. Nicméně počasí bylo velice nepříznivé, je těžké zjistit, čemu přesně došlo, ale samozřejmě takovéto ztráty životů nejsou akceptovatelné. Já jsem hned den poté, po tomto incidentu byla v Aténách a hovořila jsem s příslušnými ministry ministrem pro ochranu hranice a ministrem pro eh, námořní hranice a vyjádřila jsem své obavy a požádala jsem je, aby provedli nezávislé šetření této záležitosti a oni mi to přislíbili. Také jsme na ně apelovali, aby přijeli veškeré nezbytné kroky pro to, aby se zabránilo takovýmto incidentům v budoucnu. Opět bych při této příležitosti chtěla, jela připomenout Řecku a ostatním, že když se bude, budou konat takovéto uh, akce na ochranu hranic, tak samozřejmě je třeba zajistit, aby se byla respektována veškerá eh, práva těchto imigrantů. A chtěla bych připomenout, že nucené navracení je zcela nepřijatelné. Žadatelé o azyl, ti, kteří eh, chtějí požádat o azyl, musí mít přístup, musí mít možnost vůbec požádat o tento azyl v našich členských zemích. Takže my doufáme, že dojde k rychlému, důkladnému a transparentnému transparentnímu šetření, abychom zjistili, co se té tragické nosi, noci na ostrově Farmakonisy stalo. Děkuji vám, paní komisařko. A nyní už dáme slovo přihlášeným řečníkům. Nejdříve jménem politických skupin. První bude paní Janoku jménem skupiny PPE. Máte minutu a půl. Děkuji vám. Eh, pane předsedající, já bych chtěla poděkovat úřadujícímu předsedovi rady a také paní komisařce za to, že to vysvětlili. No, skutečně došlo k záchranné operaci ve dvě hodiny ráno, ale od chvíle, kdy byly zmíněny ty pochyby o této operaci, tak vlastně se celé té záležitosti ujeli eh, státní zástupci a dojde tedy k zodpovězení všech otázek. Nicméně, paní komisařko, já bych chtěla něco vyjasnit. Řecko se potýká s obrovským počtem imigrantů a uprchlíků. Správně jste zmínila otázku udělování azylu, ale existují e, takoví lidé, kteří obchodují s nadějí ostatních. A je tady ještě další věc, u které došlo k schodě, a sice, že první tři roky nebude tady docházet k žádnému opětovnému navracení, ale to je dohoda s Tureckem. A přitom se jedná o celoevropské zále, za, celoevropskou záležitost. Ty hranice nejsou jenom naše, ale celoevropské. Proto máme spolupráci s Frontexem. Pokud, pokud chtějí mít dobré vztahy s EU, tak musí spolupracovat s námi na, na boji proti těmto organizacím a proti pašerákům lidí, kteří, zbohat, kteří bohatnou na tom, že jak se vykořistují tyto lidi, kteří se vydali hledat lepší budoucnost. A to je to hlavní téma, ten hlavní problém. Já si myslím, že Paní komisařko, vy máte tu zodpovědnost uh, předkládat návrhy v tomto smyslu a vy jste to sama říkala, že bychom měli mít evropštější přístup k této otázce, že bychom měli mít větší solidaritu mezi členskými státy a že bychom tedy, že potřebujeme více úsilí. Samozřejmě Evropa nemůže zavřít své dveře, ale naopak je nemůže také otevřít úplně do kořán, protože to by znamenalo špatné podmínky a vytváření get. Toto je oblast, která by měla mít oblastí prosperity, demokracie a míru. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní Janaku. A nyní jménem frakce SD paní Maria Eleni Kopa na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Ta tragédie u ostrova Farmakonisy s 15 oběťmi na životech není pouze řeckým problémem. U ostrova Lampedusa bylo obětí 150 a také nešlo o výlučně italský problém. Oba jsou to problémy evropské. A z toho plyne, že Evropská unie není schopná navrhnout nějakou integrovanou imigrační politiku. Neustále trvá na Dublinu 2 a e, trvá na na tom, že vyloučí jižní země z šengenského prostoru, pokud nebudou mít velice eh, striktní eh, dohled na hranicích. A tím to nekončí, eh, pane předsedo. Existuje tu jistý řecký problém. A sice prohlášení ministra pro ochranu občanů, který říká, že máme to neštěstí, že přijímáme imigranty druhé kategorie, kteří přicházejí z válečných zón. A ti samozřejmě musí dostat azyl. A toto prohlášení, k tomuto prohlášení došlo pár dnů po eh, incidentu u farmakonisy. Pak tu máme další problém a to je eh, prohlášení pana Varvaciotise, ministra eh, námořnictví, který eh, odsuzuje prohlášení komisaře pro lidská práva a říká, že ten chce přivodit Řecku eh, politické problémy. A gratuluje eh, svým službám ještě předtím, než vyšetřování bylo dovedeno do konce. A také podle Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, tak výpovědi svědků se značně liší o tom, co o té oficiální verze pobřežní hlídky. Prý jde o e, cynismus a e, otevřené opovrhování e, ostatními občany. Nicméně opovrhování občany je opovrhováním lidmi. Děkuji Marie Eleny a nyní na jednu minutu pan Chrysogelos za zelené. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že jsem s radostí vyslechl pana Veniselose, který žádal o odpuštění a vyjádřil soustrast jménem celé řecké společnosti, protože ze strany řecké společnosti na toto neexistuje omluva. Zazněly tu určité názory o povaze tohoto incidentu a to ještě předtím, než bylo zahájeno vyšetřování. Je důležité, aby toto vyšetřování proběhlo a do té doby eh, nesmíme eh, říkat, co se stalo a jak to bylo. Nicméně pan ministr námořnictva vydal prohlášení, ve kterém popsal, co se stalo, ale tou dobou ještě vyšetřování nebylo u konce. Takže z toho je jasné, že tyto, tato prohlášení v podstatě eh, kritizovalo ministra eh, pro ochranu občanů, který hovořil o občanech druhé kategorie tady v, eh, v Evropském parlamentu si, si myslím, že máme jiný přístup. To, co se stalo, je samozřejmě i odpovědností Evropy. A to říkáme my, to říká i zpráva Rady Evropy. 17 1500 lidí eh, se utopilo ve středozemní moři za posledních deset let ve snaze dosáhnout Evropy. Eh, kdo jsou ti lidé? Jsou to nějací neznámí lidé? Jsou to pouze eh, ilegální sítě? Ne, jsou to lidé, kteří prchají eh, před smrtí, když vstupují na ty přeplněné lodě. Ti, kdo tonou u Lampeduzy i v řeckých vodách, jsou lidé, kteří eh, utíkají z válečných zón. Eh, to, co se stalo u Farmakonisy, Eh, tak eh, toho se účastnili lidé z, Afgan, z Afganistánu a Sýrie. To byli ti eh, zemřelí uprchlíci. Takže Evropská unie by měla změnit svou politiku. Neměla by nás tlačit k tomu, abychom uzavírali hranice. Lidé mají plné právo na to, aby přišli do země legálně. Vážení kolegové, říká předseda, vy mě nyní eh, uvádíte do velice nepříjemné situace, protože já, vás, já vám musím připomenout, že eh, váš čas eh, na projev je omezený. Takže pokaždé, když některý poslanec tak jako tento řečník překročí svůj časový limit, tak eh, za to potom někdo jiný nedostane šanci promluvit. Což eh, eh, ovšem není jaksi v souladu s pravidly tohoto parlamentu, takže já mám tu trapnou povinnost vám připomenout, že byste se měli držet časového limitu a pokud to nedodržíte, tak zkrátka dvě nebo tři sekundy po vypršení časového limitu jsem nucen vás utnout. Takže omlouvám se panu Chuntisovi já teď eh, nehovořím eh, konkrétně o, o, o vás, nicméně máte jednu minutu jménem skupiny GUE. Děkuji, pane předsedo. To jsou praktiky, které se dějí podél celé eh, řecké hranice a nejsou ostudné jen pro Řecko, ale i pro celou Evropskou unii. To se píše i ve zprávě z, o Amnesty International z loňského června. Toto nucené navracení eh, bylo odsouzeno už několikrát v minulosti. A my potřebujeme nějaké nezávislé vyšetřování, abychom zjistili, kdo na tom nese vinu. Paní Malmström, kolik lidí eh, se muselo utopit ve středozemním moři, než jsme si uvědomili, že musíme naprosto změnit od základu asilovou a migrační politiku a e, ochranu základních e, lidských práv v celé Evropě musíme e, přijmout okamžitá a efektivní opatření, abychom zachraňovali imigranty na širém moři. Musíme budovat jaksi sběrná místa v ve vstupních přístavech a musíme zajistit férovou a e, přiměřenou distribuci imigrantů do všech zemí e, Evropské unie. Děkuji. Tím jsme e, vyčerpali seznam řečníků jménem politických frakcí a nyní se přesuneme k řečníkům individuálním a první z nich bude paní Holmajer na minutu a půl. Pane předsedo, paní komisařko, pane ministře, už zase eh, přicházejí o život lidé na útěku. Eh, řecká pobřežní hlídka eh, písemně informovala o tom, že došlo k zásahu u pobřeží ostrova v Farmakonisi, nicméně se na tom nepodílela nijak agentura Frontex. A výpověď řecké pobřežní hlídky je zcela v rozporu s výpovědí přeživších svědků. Frontex by měl vypracovat nějakou analýzu eh, toho, že se na tom nepodílel. Já vítám vyšetřování řeckého státního zastupitelství a doufám, že dospěje k jasnému eh, objasnění tohoto incidentu. Takovéto zásahy bez účasti eh, Frontexu vedou vždy k nejasnostem a tak je tomu i teď. Myslím si, že všechny, eh, nebo téměř všechny akce by měly probíhat v rámci Frontexu, protože to je eh, neutrální instituce. My chceme zachraňovat uprchlíky, abychom naplňovali evropské hodnoty, ale pokud jde o ty útoky na řecké pohraniční orgány, tak ty jsou neakceptovatelné, protože i pohraniční stráž má právo na férové jednání. Musíme eh, také eh, obrátit zrak na nelidské praktiky převaděčů, eh, osvětlit roli tureckých hraničních úřadů a podle mého názoru eh, ukončení operace Poseidon Sea eh, je naprosto špatná, protože eh, Evropská unie se tím zcela vzdává přehledu a kontroly nad situací. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní pan Arsenis, jedna minuta. Máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dnes bych rád prostřednictvím mého hlasu vyjádřil pocity obětí tohoto incidentu. Exanda Sufi eh, například, eh, kteří přežili, ovšem přišli o své příslušníky svých rodin, řekli, že pohraničníci pomáhali, že chtěli, aby se utopili. My eh, jsme jim ukázali děti, aby věděli, že tam máme mezi sebou i děti, i ženy. Ženy plakaly, Ovšem pohraničníci na ně útočili a všichni by eh, byli utonuli. Eh, někteří nám tam hodili kus dřeva, aby se toho mohli chytit děti a tak dále a tak dále. My tam máme různá další prohlášení těchto svědků a proto bych chtěl odsoudit eh, toto chování. Chtěl bych aby došlo k podpoře Dublinu 2, ale aby došlo zároveň k sdílení břemene. My se musíme snažit, my totiž jsme slyšeli o tom, že pohraničníci eh, na naší hranici se snaží vytlačovat tyto imigranty. V podstatě se tím stávají opravdu tito lidé eh, jejich katy. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme Krytone. A nyní na jednu minutu rovněž pan Angurakis má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato tragédie při ostrově Farkonisy je, je výsledkem eh, pasoku, je výsledkem eh, i politiky EU. Tyto akce zvyšují počet obětí. Eh, my samozřejmě nemůžeme eh, zavírat oči před touto politikou. Jde o imperialistické zasahování EU, USA, NATO. Ehm, my musíme zabránit těmto opatřením, zabránit tomuto mechanismu, těmto represivním opatřením, evropskému systému i tomu, jak chrání hranice Frontex. Měli bychom poskytnout azyl nebo alespoň provizorně humanitární statut lidem, kteří přichází z válečných zón. Měli bychom jim poskytnout dokumenty, pokud se chtějí dostat do jiného státu EU. Dublin 2 bychom měli konečně zrušit a Řecko se nesmí podílet na těchto imperialistických akcích NATO a EU. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní dávám slovo na jednu minutu pan Kumocakos, který je posledním z našich řečníků. Děkuji za slovo. Tento incident je obrovskou tragédií, je to obrovský incident, ovšem jak můžeme čelit nelegální imigraci, především na moři. Toto je, to vyžaduje obrovské úsilí. Na jedné straně zde máme stát s jeho institucemi, musí eh, jednat v souladu s mezinárodními konvencemi, právem na základě mezinárodního evropského práva. Tento stát má mm, musí implementovat určitá pravidla, musí chránit hranice. Ovšem, na druhé straně všechny tyto kruhy převaděčů. Vidíme zde um, lidi, kteří jsou v šílené, zoufalé situaci. Ano, uvědomujeme si, že právo na život v takové situaci je jedním ze základních, je nejdůležitějším a absolutním právem. Tam nesmí dojít k žádné výjimce. Druhá věc se týká ovšem ochrany a bezpečí našich hranic. A to je, velik, to je zásadní povinnost pro každý stát. Toto jsou principy, toto jsou zásady, které Řecko aplikuje, když se snaží reagovat na problematiku nelegální imigrace. Toto jsou politiky Mm, které musíme sledovat i po této dramatické noci na konci ledna. Jak, no, nyní je to na spravedlivosti, my, mm, která mm, eh, to musí vyřešit. My prostě řešíme velice obtížnou situaci a EU rovněž musí dostat eh, svým povinnostem a to především v oblasti férového sdělení rizika. Děkujeme, říká pan předseda. Tím jsme se dostali k části Catch the Eye. Máme zde dva řečníky přihlášené do diskuse. Jak víte, máte skutečně pouze jednu minutu. Paní Veržiad má slovo jako první. Bez mikrofonu. Mikrofon. Le drame de drama u Farganisi znamenala 12 zemřelých, 9 dětí, 3 ženy a nebyla to náhoda. Kuen eh, eh, NGL požádali tuto rozprávu, protože nevládní organizace Rada Evropy, všichni spochybnili tuto, eh, tyto informace, které máme k dispozici, které se týkají pobřežní hlídky. Došlo k tomuto nucemu navrácení do Turecka v rámci záchranné akce. Řecko předsedá Evropské unii a právě proto toto je neakceptovatelná situace. Odpovědnost musí být odhalena, eh, jelikož tyto problémy převládají od roku 2017 právě protože došlo k uzavření těchto hranic. Více než 25 tisíc lidí přišlo o život v posledních letech a tato, toto nové drama ukazuje na urgentnost celé situace. Musíme aplikovat především texty, které se týkají záchrany na moři do konce našeho mandátu mm, v roce 2017 2013. Jsou zde desítky tisíc lidí, které se dostávají k našim hranicím. Vidíme zde tisíce lidí, kteří přišli o život. Bohužel eh, řečnice byla přerušena. Děkujeme, pan Murphy, má Děkuji, pane předsedající. Pane ministře Venizelosi, vaše vláda má na svých rukou krev. Paní komisařko Malstramová, úřady EU mají také na svých rukou krev. A nejde jenom o určitá čísla eh, to musíme přičíst ještě k 20 tisícům lidí, kteří za posledních dvě desítky let zahynuli, když se snažili dostat do EU. Jsou to skuteční lidé. Tento muž přišel o svou ženu a tři děti, tento muž přišel o ženu a čtyři děti. Podle zpráv očitých svědků zemřeli v důsledku něčeho, co se zdá být brutálním zacházení s lidskými bytostmi ze strany eh, pobřežní stráže, která se, se snažila nuceně navrátit. A to nepřichází jen tak z ničeho nic. Je to následek brutální politiky, kterou uplatňují řecké orgány a evropské orgány, kteří se snaží dostat uprchlíky pryč. A je to součást systému, jehož nejhorší, spolu, nejhorší součást teď vidíme v Řecku a který musí být svržen. Děkuji vám, pane kolego, říká pan předsedající tím jsme vyčerpali seznam řečníků, kteří byli přihlášeni a v tuto chvíli dám slovo opět paní komisařce Malström, aby mohla zareagovat jménem komise. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Samozřejmě jsme si vědomi toho, s jakým tlakem se potýká Řecko a proto jsem na úvod řekla, že se snažíme Řecku pomoci co do největší míry technickou pomocí, praktickou pomocí a také pomocí v oblasti lidských zdrojů a také obrovským množstvím finanční pomoci, abychom vybudovali systém, Eh, migrační politiky, azylové politiky, kontroly hranic, který je v souladu s mezinárodními eh, a evropskými normami a standardy. Ta tragédie, o které dnes hovoříme na Farmakonisi, celá řada z vás také zmínila tu tragédii přes několika měsíci na Lampeduze. Já jsem tam byla, viděla jsem ty rakve a to skutečně není důstojné Evropské unie. A dost, k tomu dochází každý den, v menším měřítku, ale skutečně každý den. A když jsem hovořila s těmi, kteří přežili Lampeduzu a ty ostatní tragédie, tak oni říkali, že vědí, že asi tak 16 až 17 je riziko, že utonou ve středozemním moři. A oni stejně podstupují to riziko, protože prostě nemají žádnou jinou cestu. Nejsou žádné legální cesty, jak se dostat do EU a proto musíme najít způsob, jak mohou tito lidé se do Evropy dostat bezpečně do všech 28 členských států, nikoli jenom do deseti, jak je tomu dnes. Musíme alespoň trošku těm nejzranitelnějším otevřít, pootevřít ty dveře. A my tady teď zkoumáme, jakým způsobem to v rámci postolonského programu udělat. Samozřejmě také musíme spolupracovat se třetími zeměmi. Tady už jsme zmiňovali Tursko, já jsem tam byla před Vánocemi a společně s turským ministerstvem jsem pos, eh, podepsala tu dohodu o readmisích, která doufejme co nejdříve vstoupí v platnost. Také rozšiřujeme spolupráci s dalšími zeměmi, Turis, Tuniskem, Marokem. S Egyptem a Libii bychom to měli udělat, ale je to velice obtížné, vy víte všichni proč. A snažíme se bojovat s pašeráckými sítěmi, ale také se snažíme s nimi spolupracovat, abychom je zapracovali do té politiky, aby i oni převzali svůj díl zodpovědnosti. Také máme obrovské operace s Frontexem, záchranné operace a od začátku letošního roku máme také tu operaci Eurosuru, kdy tedy se snažíme zachycovat i ty malé lodě a zachraňovat životy. Ano, potřebujeme v Evropě více solidarity, ale také potřebujeme větší zodpovědnost. To všechno jde ruku, ruku v ruce. A ta politika, o kterou se snažíme, musí být zcela v souladu s lidskými právy, a musí lidem, kteří už přijdou na naše hranice, umožnit požádat o azyl, protože žádost o azyl to není trestný čin, to není nic nelegálního, je to něco, co chrání ženevská úmluva a evropské právo. Ale víte, že politický klima, politické klima v dnešní době jak se není příliš nakloněno uprchlíkům, ale pokud se nemůžeme zastat těmto, těchto nejzranitelnějších lidí z našeho uh, sousedství, tak se nemáme moc čím chlubit. Ano, ta událost je naprosto tragická a ty, ta obvinění na adresu Řecka jsou velice závažná. Já se těším na to, že tedy dojde skutečně k tomu nestranému, rychlému šetření, které osvětlí, co se skutečně v té bohužlivé noci stalo. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Cecílie. A v tuto chvíli už uzavřeme tuto diskusi a sice za Radu EU vystoupí pan Venizelos. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedající. Dovolte, abych vážené poslankyně a vážení poslanci řekl, že během své dlouhé kariéry v parlamentu jsem se bohužel často účastnil rozprav v našem vnitrostátním řeckém parlamentu, kdy jsme hovořili o otázkách života a smrti, o těchto lidských dramatech. Ale ono se toho bohužel dá snadno zneužít pro politické účely. Prosím, dovolte, abych řekl, že mám úplně stejné obavy jako vy o respekt dodržování lidských práv a respekt lidského života. A mám stejné spontánní lidské reakce na takovéto události, které mohou vyústit ve ztráty lidských životů. Především ztráty životů žen a dětí. Vy nechcete, abychom rozhodovali o tom, jak dopadne to šetření, ale neměli byste předbíhat události ani vy, když se tady účastníte této demokratické parlamentní rozpravy. My jsme si jisti a zcela důvěřujeme nezávislým vyšetřovatelům a našim nezávislým státním zástupcům, kteří vedou to šetření, protože v Řecku státní zastupitelství je nezávislé státní zastup, zástupci nemají žádný, žádné propojení s výkonnou mocí. To znamená, že všechny tyto incidenty budou prošetřeny a bude učiněno právo za dost. A to plně. A také bych chtěl zdůraznit, že prostřednictvím Evropské rady je to, co teď říkám, také oficiálním postojem řecké vlády. To znamená, že to, co tady já vyjadřuji, je v podstatě zopakováním něčeho, co už říkají moji kolegové v řecké vládě. Několik dní potom incidentu na farmakonisi paní Malström hovořila s našimi ministry, s ministrem pro ochranu občanů a pro námořní hranice. Je tady zcela zřejmé, že imigranti a uprchlíci by neměli být považováni za občany první či druhé kategorie. Nikdo by neměl být považován za osobu druhé kategorie. Lid, hodnota lidského života je stále stejná, to je základní zásada rovnosti. Všechny lidské bytosti jsou si rovni, protože jsou to lidé. To se týká imigrantů, uprchlíků, nás všech. Pan řecký ministr na, pro námořnictvo už ve svém dopisu komisaři Rady Evropy pro lidská práva, že je si zcela vědom této události a že řecké orgány budou zcela spolupracovat i s Radou Evropy. Já jsem dnes ráno jednal s generálním tajemníkem Rady Evropy a hovořili jsme o tom, jak, jak můžeme konkrétně spolupracovat v této otázce a to při plném dodržení všech kompetencí a při samozřejmě tom, že budeme brát na, v úvahu to, jak je to citlivá otázka. Paní Malström na začátku ve svém projevu řekla, eh, že je třeba rozlišovat. To bylo velice důležité. Říkala, že operace a na kontrolu hranic by měly se lišit od záchranných operací. A říkala, že operace na farmakonisy byla záchranou operací. A proto existují jasná pravidla. Šikákská úmluva a Hamburgská úmluva se toho týkají. My se často zabýváme v Řecku, často provádíme tyto záchranné operace, protože to také souvisí s ochranou našich hranic, naší suverenity, ale také s ochranou lidských práv. A já souhlasím s tím, že nesmí existovat nucené navracení uprchlíků, pokud nebudou existovat readmisní dohody, které nám to umožní. Na druhou stranu, pokud Evropská unie prostřednictvím komise a Frontexu nedokáže se vypořádat s problémy těch, kteří se snaží, a vypořádat s těmi, kteří se snaží těžit z lidského neštěství a bohatnou na něm, tak se nám nepodaří nikdy dosáhnout žádných výsledků. Ideální by bylo, kdybychom mohli proskoumat veškeré žádosti o azyl. A to přímo na těch pobřežích, ze kterých vlastně pocházejí tyto lodi. Mohli bychom pořádat mise Evropské unie, které by se vydávaly do pobřežních měst Libie, Egypta, Turecka. To bychom mohli udělat. Kdybychom chtěli vytvořit nějaký, nějakou novou generaci nástrojů. Takovéto nástroje by neměly fungovat na našich hranicích, ale měli bychom se podívat na druhou stranu, to znamená na hranice na té druhé straně. A musíme o tom hovořit, pokud chceme vytvořit nějakou integrovanou politiku pro řízení migračních toků, protože jinak nadále budeme trpět touto hlubokou nerovností mezi zeměmi na jihu, u středozemního moře, tedy všemi zeměmi na vnějších hranicích a mezi všemi zeměmi, které musí tedy kontrolovat tyto tisíce kilometrů pobřežních hranic a mezi zeměmi, které jsou ve vnitrozemí a které se s ničím takovým nepotýkají. My často hovoříme o solidaritě, často hovoříme o spravedlnosti, o poměrném rozložení tohoto břemene, ale ty tlaky jsou naprosto nerovnoměrné, naprosto různé. Myslím si, že všichni to myslíme vážně, všichni říkáme jasně, svůj názor a pokud tomu tak je, pokud jsme skutečně upřímní, tak ta diskuze může něčemu na pomoci. Můžeme se potom vypořádat s těmito problémy a přitom zároveň respektovat lidská práva a lidský život. Všichni samozřejmě jsme zodpovědní za své politické postoje. Během své politické kariéry jsem samozřejmě měl celou řadu politických odpovědností a to i za přítomnosti všech kolegů v tomto sále. Děkuji, pane Venizelosi. Consejo, cerramos el debate y vamos a pasar al punto siguiente. Děkuji. A tímto prohlášením jménem Rady uzavíráme tuto rozpravu a posouváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je společná rozprava o zprávách o pokroku e, balkánských zemí. Začneme tedy e, prohlášením Rady.